Uh, uh, um, Kolegové a kolegyně, poprosím vás, abyste se usadili, abychom mohli začít odpolední schůzí. Good. Well, good afternoon, everybody. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, aby vás všichni přivítal na dnešní odpolední schůzi. Už nějakou dobu jsme se neviděli, jelikož jsme v mezečase měli zelený týden. Jak asi víte, několik z nás za výbor bylo na služební cestě v Indii. Paní Rapty tady je, paní Role už se také vrátila zpátky. Musím říci, že tato mise byla velmi zajímavá a zároveň úspěšná. Připravili jsme vám krátkou zprávu a výstřižky tiskových zpráv o tiskové konferenci a budeme určitě ochotní předat informace i těm, kteří se chystají do Indie v budoucnosti. Cesta do Indie v rámci celé externí dimenze naší práce byla velmi vítána a chci poděkovat koordinátorům, kteří přišli na tuto myšlenku a nakonec se na ní i zhodli. Myslím, že jsme tuto myšlenku plně využili. Během následujících pár týdnů vám také podám více informací k tomu, že Evropská komise nepožádala, abych se účastnil třetího trilaterálního samitu o bezpečnosti spotřebitelů. Bylo to mezi Komisí pro bezpečnost produktů ve Spojených státech, Evropské unii a Číně. Setkali jsme se s nimi, když jsme tam byli v roce 2008. To byl summit, který proběhl v Číně před dvěma týdny. Zase vám poskytneme tiskové zprávy. Mám pocit, že se to celé otevírá a že především čínští partneři začínají být daleko vstřícnější. Paní Tannenbaum vede příslušný americký orgán a možná si vzpomínáte, že jsme s ní měli schůzku v květnu a požádala mne, aby vás všechny pozdravovala. Je velice ráda, že nadále s nimi tak aktivně spolupracujeme. Takže to si myslím, že také napomohlo viditelnosti našeho výboru. Tolik tedy aktuální informace k tomu, co se dělo během posledních pár týdnů. Mohu vás poprosit, abychom schválili pořad jednání na dnešní odpoledne. Co se týče zprávy paní Weisberger o zrušení metrologických směrnic, tak to bylo oddáleno, jelikož rada zatím nebyla schopna potvrdit přijetí tohoto návrhu a my se domníváme, že by se tento návrh neměl předkládat výboru, dokud nebudeme mít oficiální dopis rady v tom smyslu, že naše návrhy přijímají. Jakmile tedy takovouto korespondenci dostaneme, tak se bude hlasovat. Takže nás čeká eh, důležitá diskuse týkající se uvádění stavebních produktů na trh a potom budeme mít hlasování o zprávě pana Živana. Poprosili jsme, abyste si sebou vzali hlasovací karty a potom se dostaneme ke stanovisku týkající se důchodových systémů. Musím vás upozornit, že dnes odpoledne je opět naše schůze přenášena po internetu. A Bohužel nemáme dnes k dispozici tlumočení do švédštiny, jelikož je příliš mnoho tlumočníků ve švédské kabině nemocných, ale pasivně je švédština k dispozici. Pokud jste chtěli spoléhat na skvělé tlumočení do švédštiny, tak bohužel dnes to nebude možné, ale jinak eh, všechno bude fungovat tak, jako má. Pojďme se tedy podívat na první pořad na našem, první bod na našem pořadu jednání, to znamená pozměňovací návrhy ke směrnici uvádění stavebních výrobků na trh. Já vím, že překlady se trochu zdržely, především co se pozměňovacích návrhů týče. Poprosím paní Styler, která je zpravodajkou, aby vám řekla, jak vypadá v nově verzi harmonogram. Než ona Eh, potom tedy ona se vyjádří k předloženým pozněvacím návrhům, potom budeme mít vystoupení stínových zpravodajů. Pana Buše neviděla, ale ostatní zde vidím. V každém případě tedy proběhne první výměna názorů se stínovými zpravodaji. A tímto už vydal slovo paní Styler. Děkuji, pane předsedo, děkuji také všem stínovým zpravodajům a zpravodajkám, kteří zásadně k mé práci přispěli. Ráda bych se také omluvila radě. My jsme se snažili dodržet harmonogram, je mi líto, ale dnes hlasovat nebudeme moci. Ukázalo se to už 27.10., kdy jsme měli schůzi se stínovými zpravodaji, že tato směrnice nebyla k dispozici v německé verzi a protože se jedná o velmi odborný dokument, tak jsme si říkali, že by bylo férové, abychom hlasovali až později. A pokud koordinátoři schválí, aby hlasování proběhlo 22.11. večer, tak to tak proběhne. Ještě jednou se tedy omlouvám radě, vím, že jsme měli velmi ambiciozní časový program, který jsme do té chvíle dodržovali, ale protože jsme se snažili vypracovat kompromisní návrhy, tak jsme se rozhodli pro toto řešení. Rozhodli jsme se dát si více času do 22.11., abychom se podívali na to, kde se na věci díváme stejně a kde ne. V tuto chvíli tedy na základě schůzky 27.10. a na základě pracovní skupiny 28., které se zúčastnila Rada komise a parlament, jsme se podívali na oblasti, kde se zbližují naše názory. Myslím si, že se nám to podařilo, především co se týče různých oficiálních dokumentů typu prohlášení o vlastnostech daného výrobku, Nicméně nechci předjímat tuto diskusi, bude se, bude se točit ještě během následujících pár týdnů. Snažíme se najít společnou řeč s radou i s komisí. A myslím si, že tak to má být. Možná by bylo nejlepší, kdybych kolegům a kolegyním dala možnost okomentovat své pozměňovací návrhy. Já vím, že máme začít hlasovat velmi brzy, ale a chci, aby se vystoupila i rada a komise, ale vidím, že tady máme stínové zástupce, možná by měli dostat možnost vystoupit, protože já už jsem o těchto pozměňovacích návrzích z mé strany hovořila dvakrát a oni ještě takovouto příležitost neměli. Můžeme to tak udělat, pane předsedo? Thank you very much, Mr. Děkuji, paní Styler. Rozumíme situaci, ve které se nacházíte. Doufám, že na základě revidovaného harmonogramu bude stále ještě belgické předsednictví mít možnost dokončit vyjednávání s námi, byť celý postup asi během jejich předsednictví nedoběhne. My si uvědomujeme, že i belgické předsednictví z tohoto pohledu ve svízelné situace. Takže možná dáme slovo stínovým zpravodajům a pak zase zpátky vám. Pan Hans-Peter Mayer začne za EPP, pan Kreutzmann vystoupí za ALDE. A potom i já se vyjádřím za stínového zpravodaje pana McClarkena z ECR. Já Děkuji, pane předsedo. souhlasím se spravodajkou, která velice intenzivně pracuje na tomto tématu. A to jsme již mnozí kvitovali s povděkem. Samozřejmě není možné takový rozsah a takové množství pozměňovacích návrhů řádně vyhodnotit, když nejsou k dispozici v naší mateřštině. A proto jsme požadovali Eh, to posunutí projednání. Nicméně na minulém setkání stínových zpravodajů jsme se již dostali daleko v některých otázkách při, či kompromisech. Pokud jsme nenašli přímo kompromis, tak jsme se v mnohých otázkách už přiblížili. Ale je tu také celá řada otevřených otázek, nedořešených, eh, které ještě nám chybí překlad, takže se tím budeme zabývat. Tato zpráva je velice důležitá a pane předsedo, chtěl bych říci, že je velmi důležité, abychom při této zprávě vždy měli před očima, co skutečně děláme, protože my jsme eh, ve výboru pro vnitřní trh, tam je naším úkolem od roku 1957 vytvářet a otevírat společný vnitřní trh. Máme zde svobodu pohybu osob, kapitálu, zboží. Také se řešila otázka volného eh, pohybu služeb. A není vhodné, abychom prostřednictvím pozměňovacích návrhů zde budovali překážky. Ty musíme včas rozpoznat a odstraňovat. I když se ten pozměňovací návrh na první pohled zdá rozumný, tak podtrženo sečteno třeba tak rozumný není. Dovolte mi odbočit i k příštímu hlasování. Myslím, že zde se jedná také o skvělou zprávu pana Filip Žovéna, ale opět musíme dát pozor na to, abychom neomezovali svobodu, co se týče otázek, reklam a jiných věcí, vždy se musíme opřít o naše zásady a musíme si říci, proč zde jsme. Nejsme zde proto, abychom přinášeli omezení, ale abychom přinášeli svobodu. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji, pan Kreutzmann. Eh, pane předsedo, ve jménu kolegy Pusela chci také poděkovat paní zpravodajce za její zapojení do, při práci na tomto dokumentu. A my jsme přispěli řadou významných bodů do diskuze a bylo možné zohlednit pozice různých frakcí. A e, stavebnictví je důležitou součástí našeho, e, naší ekonomiky a je důležitá jak pro průmysl jako takový, tak pro e, tak pro veřejnost. A je v zájmu obou stran, jak ekonomiky, tak eh, spotřebitelů, abychom dokument nastavili správně. Jak už řekla paní zpravodajka, eh, je nezbytné vést dobrou diskusi, abychom dospěli ke společné pozici s radou. Kolega Pusov eh, má pocit, že bychom se měli dále pokoušet o úzkou spolupráci a dospět ke kompromisu. To budeme respektovat v nadcházejících debatách s radou. Proběhne druhé čtení a máme jasný mandát. Vzhledem k výměně názorů mezi spravodajkou a stínovými spravodaji je kolega Pusoj velice optimistický a je přesvědčen, že máme příležitost e, dospět k dobrému výsledku. Děkuji. Uh, Mrs. Rula. Also ich kann mich, ich kann mich den Worten meinen. Ano, já se připojuji k předřečníkům, také chci eh, poděkovat zpravodajce za skvělou atmosféru a kooperaci a také setkání stínových zpravodajů bylo velice dobré. Ale mám jednu poznámku na adresu komise. Opravdu mi to leží na srdci. Eh, nelíbí se mi ta technická setkání, technical meetings. Domnívám se, že o návrzích mohou hovořit pouze osoby, které jsou politicky zodpovědné a nikoli na úrovni spolupracovníků. Měla jsem pocit, že toto bylo vyslyšeno, ale když si přečtu zápis posledního technického jednání, tak zde komise vyjádřila názor, na nejrůznější věci a myslím si, že to není v pořádku. Pokud chce komise diskutovat, tak má kontaktovat poslance, dohodnout s nimi termín nebo si s nimi zatelefonovat, ale nemyslím si, že je vhodné to projednávat na e, úrovni zaměstnanců, protože jsou to politické otázky. A ta otázka stavebních výrobků je velice brizantní téma, jsou na to různé názory a proto je důležité o tom rozhodovat na politické úrovni. A já budu jasně poukazovat na to, že my zelení už se nebudeme účastnit technických zasedání, dokud se tam budou projednávat eh, otázky politické. Děkuji. Do we have... A dovolte i pár poznámek z mé straně, eh, strany eh, jménem paní McClarkin také, co řekla řada kolegů. Ty otázky, které jsou nejproblematičtější, vyvstávají ze skutečnosti, že ta směrnice na jedné straně se týká velkých organizací, často které produkují důležité produkty, ale také se týká doslova stovek tisíc malých firm eh, stavebních výrobků. Některé z nich se na míru vyrábějí na specifické konkrétní budovy nebo staveniště. A pak ještě další vlastně masově vyrábené eh, výrobky. My potřebujeme nařízení, které usnadní provozování jednotného trhu za těchto složitých a komplexních podmínek. A zároveň potřebujeme zajistit jasné provádění harmonizovaných norem na vysoké úrovni a nechceme přitom eh, nerealisticky a zbytečně zatěžovat eh, veřejnost Eh, pomocí třeba předepisování informací pro spotřebitele, které stejně nebudou využívány. Návrh využívat elektronické informace nebo informace na webu podle mě je správný způsob uvažování. Jedná se o většinou profesionální výrobky, kde tyto informace si budou stahovat především organizace. Zároveň je důležité, aby, vznikly kontaktní, aby vznikla kontaktní místa pro produkty. To už jsme si eh, odsouhlasili v balíčku o zboží a to velmi zjednodušilo život malým podnikům. Je důležité, aby podmínky pro tato kontaktní místa pro produkty umožní je propojit členským státům s dalšími kontaktními body pro jiné výrobky. To si myslím, že by bylo rozumné. Takže to jsou otázky, o nich ještě se bude debatovat. A konečně musíme rozhodně zajistit, aby tato směrnice byla naprosto konzistentní eh, s předchozí prací, co se týče eh, balíčku o zboží, co se týče třeba dohledu nad trhem a tak dále tak, aby vznikla naprosto přesná korelace, abychom nespůsobili nějaké zmatečné právní vztahy a situace. To je velice důležité. A co se týče provádění, vynucování tohoto právního nástroje, víme, že eh, víme ze zkušeností eh, s balíčkem o zboží, že se potýkáme s nekonzistentním prováděním, protože Eh, jsou země, kde se tyto směrnice provádějí velice pečlivě, poskytují se ty odpovídající informace, takže si musíme dát pozor, abychom zbytečně nezatěžovali orgány pro dohled na trh eh, administrativními eh, překážkami a úkoly. Myslím, že o tom panuje konsenzus, ale nesmíme mít nesmíme zapomenout ani na praktické aspekty provádění této směrnice v terénu, na staveništi. Protože tam právě se tato směrnice musí osvědčit, tam musí fungovat účinně. chce se ještě nějaký státní, eh, další, další zpravodaj, eh, stínový paní Gebhartová. Děkuji, pane předsedající Děkuji také Katrin za tu skvělou práci, kterou odvádí. Je to totiž na jedné straně velice technická zpráva, ale také velmi politická zpráva a není vůbec jednoduché nalézt v této oblasti správné řešení. Protože velký průmysl a malé podniky mají rozdílné přístupy a potřebují také jiné odpovědi. A nalézt zde tu správnou míru, zvolit to správné těžiště, to vůbec není snadné. Domnívám se, že se zpravodajce skutečně daří nalézt tuto správnou míru a já bych ji v tom chtěla co nejvíce podpořit. Dovolte mi také něco jasně říci, také v reakci na pana Majera. Samozřejmě, že svoboda je velice důležitá a je důležité neprovádět příliš velká omezení. Nicméně důležitá je otázka bezpečnosti a tu také nesmíme ztrácet ze zřetele. A ta si vyžaduje určitá omezení. Je důležité postarat se o to, aby bezpečnostní opatření v oblasti těchto výrobků bylo možné dodržovat respektovat. Proto nelze jen tak snadno říci více svobody, méně omezení. Ono to zní dobře, ale jde také o bezpečnost výrobků, o bezpečnost uživatelů, o bezpečnost těch, kdo s těmito výrobky pracují. A to je také důležité zohlednit. A domnívám se, že Katrin zde nalezla velmi dobrý přístup ve své práci a já ji chci podpořit v tom, aby touto cestou šla i nadále. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji paní zpravodajce. Je to velice dobré, ten strukturovaný přístup a i během toho slyšení se ukázalo, jak fundovaně k této problematice přistupuje. Je to technická problematika, není vůbec snadná, ale přesto je to otázka, která mě jako poslankyni zajímá v tomto výboru, protože je to i zajímavé politické téma. Chci také podpořit paní Rüle. Také jsem slyšela, že se konají ta technická zasedání s radou a já jako prostá členka výboru jsem si kladla otázku, zda je to běžné, že předtím, než se hlasuje ve výboru, už probíhají takové intenzivní jednání a diskuse s radou. Ono by to mohlo vést také k tomu, že příliš brzo dáme najevo naše stanoviska. E, ta moje zpráva, která byla posunutá, mi ukázala, že je skutečně důležité jednat transparentně. A já bych chtěla explicitně podpořit paní Rujle, co k této otázce řekla. Další témata, která mi leží na srdci, už jsou relativně detailní, abych se tady omezila na takové tři hlavní body. Minule jsem neobdržela detailní odpověď. E, zajímá mě zde názor zpravodajky a to jsou ty nejmenší podniky. V článku 37-38 rada navrhuje výjimky pro nejmenší podnik, vždycky při popisu plně, plnění. A ono je důležité, aby ty malé podniky eh, měly speciální právní úpravu, která se jich týká. Nicméně ty nejmenší podniky také potřebují jasná pravidla. A v oblasti stavebních výrobků jsou podnikatele, které tyto stavební výrobky vytvářejí a také podnikatele, kteří je aplikují. A co se týče bezpečnosti, paní poslankyně Gebhardt, musí spolehat na to, že tyto výrobky jsou bezpečné. Proto bychom neměli udělat eh, nějakou kompletní výjimku pro nejmenší podnikatele, ale buď eh, to vyněli, vypustili, jako navrhe paní Rüle a ostatní, anebo taková záložní pozice pro vyjednávání s radou, zajistit, aby podobné záruky nebo zkoušky existovaly, které jsou možná trochu méně byrokratické, ale pro mě je důležitá bezpečnost i těch, kdo tyto produkty používají. A proto mě zajímalo, jaké dojmy má paní zpravodajka z jednání s radou. Druhé téma, článek 6.3c, pozměňovací návrh 97, to je můj pozměňovací návrh. Domnívám se, stejně jako už zde říkala paní Rule a pan Schwab, že všechny ty zásadní prvky produktu bychom měli označovat, protože když si může výrobce vždy vybírat, co uvede a co ne, tak by to mohlo Eh, znejistit uživatele, mohlo by to také vést k nerovné hospodářské soutěži, takže zde by mě také zajímal váš návrh. A potom poslední věc, paní zpravodajka zavádí novou přílohu číslo 3 týkající se nebezpečných látek. V podstatě tam uvádí ty, které jsou v REACH. Je to pozměňovací návrh číslo 49. Jak už eh, říkal pan předseda Malcolm Harbour, mohlo by nastat to, že zde bude něco upravováno dvojmo, když tento seznam ještě zařadíme i do této směrnice. Protože nebezpečné látky už jsou vlastně evidovány a posuzovány na základě směrnice REACH. Byla bych tedy proto, abychom přílohu 3 vypustili bez náhrady, což by snížilo byrokratizaci. Děkuji vám za odpověď, kterou snad dostanu. Děkuji. Uh, right, I think... Nikdo další se o slovo nehlásí. Ještě pan Majer? Jenom stručně. Opakovaně zde zaznělo směrnice. Slovo směrnice je to nařízení, které má přinést harmonizaci a to je velký rozdíl. Potom otázka bezpečnosti. Bezpečnost je tam explicitně. Stavby musí být navrhovány a prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost lidí a obyvatel. To je to základní jádro, které musíme zohlednit. A samozřejmě každý jednotlivý produkt potom musí toto kritérium také splňovat. To je jasné, o tom nikdo nepochybuje. Ale zda to má být skutečně vyformulováno, ta bezpečnost zaměstnanců, kteří s těmito produkty manipulují, tam jsem skeptický. Protože celá řada věcí se dá vyřešit například použitím ochranných rukavic a podobně. Myslím, že tím bychom se neměli zabývat. Jde o to uvádění na trh. A pak je otázka uvádění na trh jakých e, produktů. A Jedna věc je profesionální výběr produktů, když se začíná stavět. A druhé téma je, když eh, produkty přijdou na stavbu a vy máte devět různých izolačních materiálů, které jsou na stejné úrovni a ti dělníci si musí umět vybrat. A proto je důležité označení, protože zde ten internet nestačí, ten eh, dělník nemůže být na stavbě a hledat to tam někde Eh, ve svém notebooku. Potom ještě musíme eh, diskutovat o tom prohlášení, zda je možné, aby si výrobce vybral, co v prohlášení uvede nebo ne. Když někdo vyrábí nerozbitné sklo, tak eh, nejde o teplotní parametry, ale je to sklo, které je bezpečnostní sklo. To znamená, že ne všechny aspekty toho produktu jsou vždy stejně důležité, takže toto bychom měli ještě projednat. Děkuji. Okay, now... Takže jestli souhlasíte, eh, nabídnu slovo radě a komisi a potom bych shrnul a ještě pohovoříme o finálním harmonogramu. Takže pan Šak Fatesen za předsednictví rady a potom máme pana Leose Aguilese eh, z DG Enterprise. Takže nejprve pohovoří rada. Řekněte nám, jaký máte názor na tuto situaci. Dě, děkuji. I já uh, chci uh, poděkovat za práci paní Steeler. A to nařízení uh, samozřejmě je velice odborné v povahy, a mimo to že je odborné po technické stránce, tak je také plné náročných ekonomických termínů. Jedná se tam o opatření pro malé, a střední, pro malé a střední podniky, pro opatření, které musí být specifická velikosti podniku. Pochopitelně, že bereme také v úvahu otázky bezpečnosti, ale otázky samotné bezpečnosti, stejně tak jako organizace práce, jsou vlastně pojímány také a zároveň jsou součástí subsidiarity. Jak jste říkali, a jak říkali jednotliví vystupující, mikropodniky sehrávají klíčovou úlohu ve stavebnictví a následně tedy další opatření, která by mohla být pro ně žádoucí, jako třeba informace o všech základních charakteristikách výrobku, musí také být vzaty v úvahu v této oblasti. Pokud máme podnik, který chce vyvážet tyto výrobky na všechny evropské trhy, tak by možná pro ně mohlo být zajímavé, aby od, samém zač- od samého začátku měli deklarovány všechny základní charakteristiky, ale co se týče mikropodniků, které fungují víceméně pouze na lokálním trhu, tak k čemu jim bude, aby se deklarovaly veškeré záležitosti, které máme uvedeny v normách, protože tyto normy vycházejí z poměrně širokého základu, který možná nemusí být aplikovatelný na ty nejmenší podniky. Kromě toho ve stavebnictví máme řadu výrobců, kteří opravdu jsou těmi malými a středními podniky. A právě proto je potřeba jejich specifika zohlednit. Když se podíváme na jednotlivé pozměňovací návrhy, tak mám pocit, že některé z nich se soustředují právě na malé a střední podniky, zatímco jiné na eh, všechny podniky, všetně podniků velkých. Já to nechci příliš rozvádět, pouze bych řekl, že v řadě pozměňovacích návrhů bohužel na jednu stranu se soustředujeme na záměry, které má výbor IMCO v oblasti ochrany spotřebitelů i výrobců ve stavebnictví, ale na druhou stranu nám budou působit veliké problémy. Protože máme jenom do 20. prosince. Pracovní skupina se sejde jenom párkrát, v podstatě 17. 18. takže máme velmi málo času. Potom jsme ještě počítali s další schůzkou 22. a Teď to dopadne tak, že v podstatě na těch schůzkách nebudeme mít k dispozici pozměňovací návrhy ve finální verzi. A to nás staví do velice těžké situace. Já si uvědomuji, proč to vzniklo, ale pokud se vám podaří zredukovat co nejvíce pozměňovacích návrhů a vytvořit z nich kompromisy, tak se nám bude s tím daleko lépe pracovat. Protože zatím musím říci, že to vypadá tak, že budeme muset proběhnout eh, těmito pozměvacími návrhy jenom tak z rychlíku. A pokud by to bylo možné, tak by vás moc poprosil o to, abyste nám co nejvíce konsolidovali jednotlivé pozměňovací návrhy do kompromisu, tak aby se o tom potom jednodušeji vyjednávalo. Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji za velice konstruktivní reakci a za to, že jste poukázal na ty zásadní problémy, které má rada. Pan Leos Abules. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokud dovolíte, tak bych si jenom chtěl ujasnit jednu věc od paní Rule. Teď je otázka. Ona mluvila o komisi ve francouzské verze, ale eh, jak se ve francouzštině nejde poznat, jestli mluvíte o výboru anebo o komisi, tak bych se chtěl zeptat, co jste myslela. Já jsem, mysl, já jsem mluvila o komisi, protože já si opravdu myslím, že vy diskutujete o pozněvacích návrzích politicky. A já si myslím, že na technické úrovni prostě se nesmí hovořit o pozněcích návrzích politicky. Politicky by měli diskutovat o těchto návrzích pouze poslanci. Thank you very much. Uh, uh, to be, uh, no, I, I will continue in French. Budu mluvit francouzsky, jestli dovolíte. Tak v tom případě musím upřímně říci, že mě úplně není jasné, na co narážíte, protože Komise musí okomentovat pozici rady. Kromě toho musí být eh, po prvním čtení parlamentu pozměněny nebo dopracovány pozměňovací návrhy. A komise v podstatě řekla, že se vyjadřuje k pozici parlamentu a pozici rady. A kromě toho, komise se vždycky držela této pozice. Co se týče pozměňovacích návrhů, které v tuto chvíli projednáváme, tak komise je velmi otevřená. My jsme se snažili k tomu přispět opravdu konstruktivně a pozitivně a kromě toho, co už bylo na základě postupu stanoveno, tak existují pořád pozněvací návrhy, kde jsme víceméně vstřícní, kromě určitých technických aspektů, ale tam s vámi souhlasím, že tento návrh, stejně tak jako všechny návrhy na řízení, je návrhem politickým, ale v tomto případě možná na škodu věci, že je příliš technický že tam je spousta věcí, které se velmi těžko chápou. A my jsme se snažili všem dát k dispozici vysvětlení, pakliže o měli zájem. Například, řekněme, že v některých z těch stovek pozměňovacích návrhů máme opravdu pokryty technické aspekty, které pro nás byly nepřijatelné, protože by si protiřečili s jinými pozměňovacími návrhy. Já si beru k tomuto znova slova, snažím se to znova vyjasnit, protože si myslím, že to je potřeba. Rád bych ještě lépe pochopil vaši pozici a zohlednili ve zbytku postupu, který ještě stojí před námi. Teď ještě chci připomenout jednu věc, o které už hovořil pan Majer, a to, že v návrhu komise jde především o oblast vnitřního trhu. Pochopitelně, že se zároveň jedná o určité otázky bezpečnosti, které se týkají především pracujících spíše než produktů. To komise zcela jasně řekla ve svém eh, vysvětlujícím prohlášení, které doplnilo její návrh. Ty, co se týče bezpečnosti produktů samotných, tak máme pocit, že ty se dají řešit legislativně jinak, efektivněji než tímto nařízením. S tím, že chci připomenout, že toto nařízení se hlavně týká vnitřního trhu. Toto je tedy linie přístupu komise. Paní Role, pokud budete chtít, tak pokud budete mít k dispozici alespoň pár minut na to, abychom se setkali bilaterálně, tak se opravdu pokusím, abych lépe pochopil vaši pozici. Děkuji. Well, I don't want to, um... Já. Já nechci zahajovat procesní debatu na uh, téma tohoto návrhu, protože paní Rýle vlastně hovoří o tom, jak zpravodajové zvládají svou práci uh, Um, s odbornými dokumenty. Samozřejmě, že komise se vždycky může eh, vyjádřit, jestli s těmi návrhy souhlasí nebo ne a eh, rada potom učiní rozhodnutí a jak už řeklo předsednictví, pan Vetesen to řekl naprosto jasně, že se jedná o velice odborné technické nařízení, jsou tady i politické niance, takže to rozhodování nebude lehké ale já bych eh, se postavil za zpravodajku, která chtěla dospět k nějakému pokroku, protože já vím ze zkušenosti, že není lehké všechny poslance dostat, dostat do jedné místnosti ve stejnou dobu a eh, je možné dospět k dobrému technickému pokroku, když máte dost lidí. Jestli máte, paní Rýle, eh, nějakou procesní poznámku, tak to necháme na schůzi koordinátorů A jakmile ta, tento postup bude úspěšně uzavřen, tak se můžeme přesvědčit o tom, jak eh, tady ten postup fungoval a můžeme z něho eh, potom dospět k závěrům pro budoucí naší práci. Já teď dám eh, slovo zpět ke zpravodajce a také se zaměříme na harmonogram paní Styler, protože podle mých informací jestli navrhujete, abychom z dneška tedy eh, odložili to hlasování, dnes tedy hlasovat nebudeme, tak nejdříve můžeme hlasovat a to bychom museli na toto téma mít zvláštní schůzku. Ve Štrasburku to ještě koordinátoři nerozhodli, můžete toto navrhnout, ale nevím, jestli to můžeme eh, dnes dohodnout. A to by bylo tedy 22. listopadu a budeme muset najít místnost a celé to zorganizovat a potom by se mohlo eh, hlasovat následující týden ve výboru. To je, myslím, poslední schůzka našeho výboru před Vánoci. Takže já vám teď dám slovo, abyste tuto debatu uzavřela a řekla nám, jakým způsobem budete chtít postupovat. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za příležitost hovořit o časovém harmonogramu. Já bych ráda požádala koordinátory, aby pokud možno byly pro hlasování 22. listopadu, protože si myslím, že tak budeme mít eh, možnost pro radu, aby se vyjádřila ještě eh, později eh, po 22. Jinak by bylo těžké mít ještě jednání za belgického předsednictví. Jestli se kolegové domnívají, že 22. listopad není realistický, chápu to ale byla bych skutečně pro toto datum hlasovat 22. listopadu. Myslím, že kolegové velice dobře poukázali na ty problémy, na tu složitost, že se jedná o diverzifikované odvětví s velkými i malými podniky, před nímž stojí veliké výzvy a další spoždění, podobné jako dnešní, kdy se zrušilo hlasování, by nebylo dobré, proto jsem pro hlasování 22. Řada kolegů vznesla otázky k té zprávy, k té zprávě. Já eh, chci kolegům připomenout, že otázka eh, nebezpečných látek eh, vlastně už parlamentem proběhla, už jsme měli stanovisko k tomu, toto, e, k tomu se, jsme se jako parlament teď nevyjadřovali. Takže tolik k těmto e, pozměňovacím návrhům. Paní Weisgerberová e, řekla, se vyjadřovala k 97. Tam jsme se snažili dosáhnout kompromisu a ten kompromis 3 s tím mohu souhlasit, i když prozatím jsme se ještě úplně nedohodli na těch kompromisech. Doufejme, zítra na setkání se stínovými zpravodaji se nám podaří dosáhnout dohody, kde se tedy, eh, jak si prostě shodujeme ve stanovisci, kde ne a kde dosáhneme kompromisu, tak abychom byli hotovi do 22. listopadu. A konečně vím, eh, že ty mikropodniky, to je eh, článek 27, že těch se tyto věci velice týkají ty mikropodniky a souhlasím s panem Majerem v tom, že tyto mikropodniky mohou dosahovat i vysokých obratů, um, vyrábět velice technicky náročné výrobky, ale i jejich zájmy je třeba uh, zohlednit. Takže zítřejší schůzka v tomto směru bude důležitá. Chci ujistit paní Rýle, že ta odborná schůzka 20. tam nebudou žádná uh, technická rozhodnutí a to rozhodnutí padnou zítra na setkání stínových eh, zpravodajů. Takže chci vás eh, ujistit, že to zítřejší setkání skutečně, co se týče dohody o kompromisech, bude to klíčové. Děkuji všem kolegům, děkuji stínovým zpravodajům a těším se na hlasování 22. listopadu ve Štrasburku. Děkuji. Děkuji, paní Styler. Co se týče toho data 22.11., tak musím říci, že to budou muset schválit koordinátoři. My k tomu pošleme dopis. Pokud se nepletu, tak by to mohlo být v 19 hodin 22.11. Zdálo se, že koordinátoři proti tomu neprotestovali, takže můžeme předpokládat, že k tomu dojde, s tím ale, že to ještě musí být formálně schváleno. Děkuji i vám, i stínovým zpravodajům a zpravodajkám. Děkuji také zástupcům předsednictví a komise. My to nechceme dále protahovat, nicméně o tuto problematiku je veliký zájem a proto je potřeba, aby řádně byly probrány všechny pozdňovací návrhy. Děkuji paní Styler za její intenzivní práci. Kolegové a kolegyně, budeme nyní hlasovat. Čeká nás pouze jedno hlasování Vím, že tady máme paní Weisgerber, doufám, že mě i poslouchá. Když jste tady dříve nebyla, tak jsem se snažil vysvětlit, proč tato vaše problematika nebyla na pořadu jednání. Chcete k tomu něco dodat? Stručně. Velice stručně, pane předsedo. Jak už asi bylo vysvětleno, rada o tom ještě nehlasovala, takže my ještě vyčkáváme a chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, že souhlasili s pozicí parlamentu pro vyjednávání. To nám umožní v prvním čtení udělat další krok k odbourání byrokratizace Budeme o tom hlasovat v listopadu a v plénu potom v prosinci, nicméně nyní chci velice poděkovat stínovým zpravodajům. Děkuji za práci, která vás ještě čeká dopředu. Nyní ke zprávě pana Živána. A zkontrolujeme, jestli si všem fungují hlasovací karty. Doufám, že je všichni máte. Poprosím nejprve EPP, aby hlasovali, vyzkoušeli hlasování. Všichni Poslanci a poslankyně z EPP, prosím, odhlasujte mi. Dobrá, máme tady 31 lidí s tím, že 11 bude hlasovat za... 11 e hlasuje v tuto chvíli za EPP. Teď už 13 snad. Dobrá, SAD, poprosím, abyste mě zmáčkli tlačítko na hlasovacím zařízení. Může to být pro nebo proti, jak se vám líbí. Zatím vás mám jenom šest. Vidím vás tady víc? Máte všichni hlasovací karty? Už vás je deset? Takže podle nás, Evelyn, tady máte deset lidí. Teď devět. Aha, tady nám to nefunguje. Tak si přesedněte. Funguje? Dobrá. Takže podle našich čísel je vás tady 10. Co se liberálů týče, tak jste tady tři. Vidím vás, vidím tady tři zelené a dva z GUE a jednoho nezávislého. Dobrá, tak pojďme na to. Mimochodem vítám tady naše hosty, kteří se přišli podívat na hlasování kteří tady normálně ve výboru nezasedají, tak doufám, že se vám tady bude líbit. A teď, když mě dáte hlasovací seznam, tak můžeme začít. Ptám se ještě pana Živána, eh, jestli se chce vyjádřit ke své zprávě, než se bude hlasovat. Merci, monsieur le président. Eh bien, écoutez... Euh, Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně touto zprávou jsem chtěl dosáhnout vyváženosti mezi na jedné straně nezbytností eh, zachovat silný reklamní průmysl v Evropě, protože to je důležité pro ekonomiky, ale na druhou stranu také chránit individuální práva a práva spotřebitelů. A chci poděkovat stínovým zpravodajům, kteří se mnou spolupracovali a chci říci, že jsme měli mnoho kompromisních eh, návrhů, ne všechny byly dobré, je to důležité téma a někdy jsou tedy názorové rozdíly a eh, to tedy platí i pro různé eh, frakce. frakce. To téma je také složité. Thank you, Mr. Děkuji mnohokrát, pane Živáne. A teď si myslím, že ještě jednou se podíváme, jestli všem poslancům a poslankyním ze socialistické skupiny funguje hlasovací zařízení. Prosím, vyzkoušíte ho. Some have nine. Electronic. Oh, ah, now it's ten, finally. Right, it's ten, finally. Good. We have a really good. Right, okay. Dobrá. Tak končíme toto testovací hlasování. A Možná stejně až úplně nakonec budeme potřebovat elektronické zařízení. V každém případě nejprve u kompromisního návrhu jedna, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi jste se? Přijato. Tím pádem se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 34 od paní Turunen. Kdo je pro? Neomlouvám se. Máte pravdu. Pozměňovací návrh 37 od pana Rošforta na vyškrtnutí. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 38 od pana Živána. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A následně se stahuje 39 a dostáváme se ke kompromisu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se přijato. Nyní se dostáváme ke 43 od pana Živána. Kdo je pro? Proti? Přijato. 44 od pana Busetela. Kdo je pro? Tady si myslím, že si to uvěříme elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 22 hlasy ku 11. A nyní se dostáváme k kuzněci návrhu 45 od paní Ivanové. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pětka, 47. opět od paní Ivanovy. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní pozněce na 48 od pana Živana jako text navíc. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní 49 od paní Ivanovy, kde je pro, proti, zdrži, přijato. 50 od pana Živana, kde je pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 3, kdo je pro, proti, přijato. Tím se dostáváme k 55C od pana De Jonga. Tady to myslím budeme hlasovat elektronicky. 55. Zahajuji hlasování elektronicky. Uzavírám hlasování. Přijato 18 hlasy pro a 15 proti. Nyní se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 4 od pana Živána a ostatních. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní 59 od pana Živana a pana Panzeryho. Kdo je pro? Proti? Tady si myslím, že bude dobré to ověřit elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování o pozněcím návrhu 59. Uzavírám toto hlasování. Přijato 24 hlasy s tím, že 8 bylo proti a jeden se zdržel. Nyní pozněcí návrh 60 od pana Majera Švába Somra, pro. Tady myslím, že také budeme hlasovat elektronicky. U čeho jsme? Aha, tak ne. Budeme hlasovat o FEM 14. Kdo je pro? Proti? Přijato. A teď nás čeká druhá část návrhu výboru pro ženy. Budeme hlasovat tedy o této části, kde je pro. Myslím, že budeme hlasovat elektronicky. 8D, e, odstavec 8b, nové znění, o kterém teď hlasujeme. Zavírám hlasování. Zamítnuto 18 hlasy s tím, že 15 bylo pro. Nyní tentýž výbor pozněte návrh 3, kdo je pro, proti, přijato. A tím se dostáváme k kompromisu 5. Kdo je pro? Proti? Přijato. A tím se dostáváme k 66 od pana Rošfora. Tady myslím, že budeme muset hlasovat elektronicky, takže pozdňací návrh 66 od pana Rošfora zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování přijato, 16 hlasy s tím, že 15 bylo proti a 2 se zdrželi. Nyní kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní 70 od pana Lajena a paní Parvanové. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to elektronicky. Hlasujeme elektronicky o pozměňovací návrh 70, který si myslím, že byl zamítnut, ale radši si to ověříme. Uzavírám hlasování. Ano, byla to pravda. 8 bylo pro, 25 proti, takže zamítnuto. Nyní kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 73 od paní Hlamňok a pana Panceryho. Tady budeme také hlasovat elektronicky. Pozněcí návrh 73 zahajuje elektronické hlasování. Zavírám hlasování. Zamítnuto 17 hlasy s tím, že 14 bylo pro a 2 se zdrželi. Nyní 74 od paní McClarkin jde pro. Proti zamítnuto. 75 a 76 to jsou stejné návrhy od paní Ivanové a pana De Jonga, kde je pro, proti, přijato. 77 od paní Ivanové, kde je pro, kde je proti, přijato. 78 od pana De Jonga, to je text navíc, kde je pro, kde je proti, přijato. Ověříme to? Dobrá, ověříme to, nebylo to zcela jasné. Takže pozměňovací návrh 78, dodatečný text. Zahuji hlasování, uzavírám hlasování, přijato 21 hlasy, 12 bylo proti. Nyní k odstavci 15, tady máme pozněvací návrh 79 od paní Emmy McClarkin. Kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 80 od pana Motyho, to odpadá, dobrá. Ne, neodpadá, k 80 se budeme hlasovat. Elektronicky uzavírám hlasování, zamítnuto 18 hlasy s tím, že 15 bylo pro. Paní Turunen, pozněcí návrh 81, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Kompromisní návrh 8, kdo je pro, proti, přijato. Nyní se dostáváme k pozměnce na 82 od paní Ivanové. Kdo je pro? Budeme, myslím, hlasovat elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 82. Uzavírám toto hlasování. Přijato 21 hlasy, 10 bylo proti. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Také přijato. A tím se dostáváme k 80, ne, 88 byla stažena, takže kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Také přijato. Tím se dostáváme k 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 93 jako dodatečný text. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A nyní 94 ta nám odpadá. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Není čtrnáctka, kdo je pro? Tady my si budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám elektronické hlasování. Zamítnuto. A tím se dostáváme k otázkám pokrytým kompromisem. Takže Nejprve pozměňovací návrhy 96, 7 a 8 na, výma, na výmaz. Takže 96, 97, 98, prosím. Kdo je pro? Proti? Přijato. V tom případě 99, 100, 101, 102, 103 a 104 odpadají, dostáváme se na 105. Je to tak? Taží se zpravodaje. Je. Dobrá. Pozněvací návrh 105 od paní Eseje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Proti? Přijato. 107 a 108 to jsou stejné pozněvací návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A tím pádem se dostáváme až ke kompromisnímu návrhu 15 u odstavce 17. Kdo je pro, kdo je proti, přijato. A teď tady máme pozměňovací návrh 115 pana Motyho, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. to. Návrh 116 pana Diong. Rozdělené hlasování a vidíte je také v seznamech, takže nejprve hlasujeme o první části, kdo je pro, kdo je proti. První část schválena, druhá část pan, návrhu pana Dionga, takže hlasujeme o druhé části jeho návrhu. Končím hlasování. 14 pro, 19 proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 16, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. A nyní 118 pana Pupakise, kdo je pro, proti, schváleno. A nyní článek 18, návrh 119, paní Styler, kdo je, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 120 pana Motyho. Ten odpadl, takže návrh 123 pana Roškora, Rošfora. Promiňte, pan Ford. A druhá a třetí část, e, tam čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A nyní e, návrh 123 pana Rošfor. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Číslo 124 pana Motyho. Kdo je pro? elektronicky. 124, pan Moty. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 18 u 14. Návrh 125, pan Huang Nok a pan Panceri. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 126 pana Papadopulu. Promiňte, paní Papadopulu. Zahajuji hlasování. Číslo 126 paní Papadopulu. Končím hlasování. Zamítnuto 11 pro 21 proti. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A nyní návrh 130. Pan Lyon, pan Rošvod, paní Parvanová. Kdo je pro? Elektronicky hlasujeme. Číslo 130. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 21 pro, 11 proti. Číslo 131 odpadá. Číslo 132 paní Papadopoulu, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. Výbor žen číslo 8, kdo je pro, proti. Schváleno, jasně. Eh, výbor žen číslo 10, kdo je pro, kdo je proti Zamítnuto. Výbor žen číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Výbor žen číslo 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. E, výbor žen e, číslo 1. První část. Pouze tato slova. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Výbor žen číslo 2. Kdo je pro? A hlasujeme elektronicky výbor žen číslo 2. Končím hlasování. 12 pro 19 proti zamítnuto výbor žen číslo 5, první část. Promiňte, výbor žen číslo 4, první část. Zahajuji hlasování. Výbor žen první, číslo 4, první část. Končím hlasování. 13 pro, 19 proti. Zamítnuto výboržen číslo 5. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky. Výboržen číslo 5. Zahajuji hlasování. Ukončím hlasování. Zamítnuto. Výboržen 6. Hlasujeme teď. Konec hlasování. Zamítnuto. Promiňte, říká předseda, 18 pro, 14 proti, schváleno. Výbor žen číslo 7. Hlasujeme teď. Konec. Zamítnuto 14 pro 19 proti. Výbor žen číslo 9. Hlasujeme teď. Konec hlasování. Zamítnuto 10 pro 21 proti. Výbor žen číslo 13. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Promiňte, zamítnuto. Kompromisní návrh 18, eh, elektronicky hlasujeme. Kompromisní návrh 18, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. 21 pro 12 proti. A přecházíme k číslu 6, návrh 6 k eh, bodu preambule A a novému eh, číslo 6. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno 19 k 12. Číslo 17. Hlasujeme. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno 18 ku 12. Číslo 7. Vypuštění. Kdo je pro? Elektronicky ověříme. Číslo 7. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 proti, 10 pro. Návrh 8 uh, eh, McClarkin vyžádal EPP uh, eh, rozdělené hlasování, kdo je pro. První část schváleno, druhá část návrhu 8, kdo je pro, proti, zamítnuto. A nyní kompromis 19, budu preambule C, kdo je pro? Proti? Schváleno. A návrh 11. Uh, eh, Hlasujeme návrh 11. Končím hlasování. Zamítnuto 12 pro 21 proti. Návrh 12, paní Ivanová. Já jej chci stáhnout, protože je téměř identický s tím následujícím. Mm, takže ten se vypouští, takže návrh 13. A ten je tam jako doplnění pana Živen a paní Bild číslo 13, kdo je pro schváleno. 14, pan Rochefort, kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 15. Budu preambule D, kdo je pro, proti, schváleno. Číslo 16, pan Žován, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh 20, kdo je pro, proti, schváleno. A nyní návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromisní návrh 21. Eh, Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní přecházíme k návrhu 25. Zase eh, rozdělené hlasování, jak vidíte. Nejprve hlasujeme o části 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A hlasujeme o části 2. Elektronicky ověříme Hlasujeme o části 2 návrhu 25. Hla- končím hlasování. Schváleno 18 pro 15 proti. E, číslo 26. Rozdělené hlasování znovu. Takže nejprve první část, kdo je pro, proti, schváleno. Druhá část, Hlasujeme o druhé části teď. Končím hlasování. Schváleno 18 pro, 15 proti. Číslo 27. Paní Papadopoulou. Zahajuji hlasování 27. Končím hlasování. Schváleno 18 pro, 15 proti. Číslo 28, paní Papadopoulu. Hlasujeme. Končím hlasování. Také schváleno 18 ku 15. Nyní tedy hlasujeme o celém stanovisku eh, a to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 30 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Děkuji vám, pane Šovane. Děkuji za vaši práci. A děkuji kolegové za to, že jste podpořili tento návrh. Takže vám dám kratičkou chvilku, abyste mohli odejít z místnosti, než dám slovo panu Dionovi. Prosím, odejděte potichu, abychom mohli pokračovat v práci. Uh, so can we please... Um... Tak ty debaty prosím veďte venku, dámy a pánové, abychom mohli dát slovo zpravodaji, který bude hovořit na další téma, a to je první výměna názorů o stanovisku tohoto výboru eh, pro výbor pro zaměstnanost kde e, vede e, toto téma paní Umen Reutten a to je reakce parlamentu na zelenou knihu komise pod názvem Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě. A naším zpravodajem je zde pan Denis Diong. Moc stínových zpravodajů zde nemáme. Je tady pan Engel, ten odešel. Pan Kreutzmann tady zastupuje, zdá se, že pan Kreutzmann je mužem mnoha tváří, předtím zastupoval pana Burzoje. Paní Kebhartová, budete na toto téma hovořit, ne? A je tady někdo uh, ze strany zelených? Možná budu tady i já za stínového zpravodaje pana De Jonga, ale spíše budu naslouchat, protože já v pět hodin budu muset odejít na parlamentní eh, setkání na téma ekonomické krize, ale řada z vás bude také muset odejít. Takže já vám dám slovo, abyste otevřel naši debatu na toto důležité téma a jaké stanovisko chcete zaujmout vůči, eh, vůči eh, komisi. Děkuji, pane předsedo. Dneska je to pro mě hlavně téma poslouchání, pokud zde máme stínové zpravodaje. Jde o to si vyslechnout, jaké jsou názory na tuto problematiky. Já mám stanovisko vypracovat tento týden 30. listopadu, to budeme projednávat a do 16. prosince můžete podávat pozměňovací návrhy. 26. ledna se bude asi hlasovat a 1. února bude hlasovat výbor pro zaměstnanost a e, potom 2. E, února na plenárce e, budeme moci dopracovat, doprobrat tuto věc. Já myslím, že jsou zde dvě oblasti, Jedna je taková soustředná kružnice, která se týká přímo vnitřního trhu a potom to, co je okolo toho. Takže co se nás týká přímo, jsou zaměstnanci, je to otázka převoditelnosti důchodů, zvláště co se týče toho kolektivního důchodové pojištění v druhém pilíři, co se týče těch státních důchodů, ty jsou víceméně ošetřené. Ovšem je tam problém té lhuty pětileté, ale já si myslím, že problém je zvláště v tom druhém pilíři těch kolektivních důchodů. 7. října 2007 vypracovala komise nový návrh k této věci. A mám pocit, že můžeme říci, že se to zadrhlo v radě. A to proto, že s tou převoditelností jsou různé problémy, například fiskální problémy, eh, nedaníte ty příspěvky, ale potom ten přijímaný důchod. Ale potom při převoditelnosti eh, důchodů to znamená určité ztráty pro eh, určitý stát. Potom je otázka toho hodnocení vybudovaných práv, potom těch solidárních fondů, zda je možné to převádět či ne. A potom jsou to uh, definované benefity a příspěvky. Já si myslím, že si musíme přiznat, že to jsou problémy, i problémy vnitřního trhu, ale když jste zaměstnanec a jdete z jedné země do druhé, nemůžete si přenést svoje důchodové pojištění, jak je to problém. Také si myslím, že bychom měli požádat komisi o to, aby se té problematice věnovala detailněji, konkrétně pojmenovala otázky a nabídla konkrétní řešení. Druhá věc, ta je možná snažší, je takzvaný tracking systém. To znamená, aby lidé co nejrychleji zjistili, kde si vybudovali, v kterých zemích nároky na důchod protože v zemích je to zatím upravené různě a myslím, že by se to mělo postupně sjednotit. Měli bychom se vydat tímto směrem. Komise navrhuje na 28 systém důchodů na evropské úrovni. Já si myslím, že by to bylo příliš složité a nejasné, takže já bych to nepodpořil, ale rád si vyslechnu návrh ostatních. Potom, co se týče toho eh, vlastního trhu, vnitřního trhu, to je otázka volného pohybu služeb. Komise eh, klade velký důraz na to individuální připojištění. A zde jsou také problémy přeshraniční oblasti. Já rád budu hovořit o těch problémech, ale jsou velice komplikované. Jsou zde rozdíly v sociální oblasti, v zákonech v sociální oblasti a v zákonech eh, ve finanční oblasti. Můžeme si přiznat, že zde jsou problémy, ale obávám se, že rychlá řešení nenajdeme, ale rád si vyslechnu, co si o tom myslí ostatní. A na závěr mi dovolte, pane předsedo, věnovat se spíše té periferii, tomu širšímu záběru. My můžeme naše stanovisko vypracovat pouze v rozsahu jedné stránky formátu A4. Pokud je to vůbec možné, tak se dostáváme k velké otázce, zda je eh, důchodový systém vůbec udržitelný v členských státech. A tím, jak populace stárne, tak vidíme, že se o tom v jednotlivých státech diskutuje o této otázce. Když se bude více čerpat z důchodů, tak budou mít eh, problémy ty státy, které mají ten systém pay as you go, průběžné financování. Proti tomu je kapitálový model, kdy všichni společně spoří na později. To jsou ty dopředu financované systémy. V obou případech komise konstatuje, že se diskutuje o tom, zda jsou penzijní fondy dostatečně udržitelné. Existuje celá řada řešení, která můžeme uvádět, ale já nevím, jak daleko to rozpracovávat. Samozřejmě důležité mít k dispozici dostatek peněz pro e, řešení stárnutí populace, ale je to těžké v době, kdy se všude šetří. Dále lze vyzvat státy, aby penze dali stranou z rozpočtu vedle těch věcí, které se započítávají do paktu stability a růstu. Některé státy a zvláště Švédsko to navrhlo Rompojově skupině. Potom je to tedy otázka, zda splňujete pak stability a růstu a je možné, že ještě neplníte problematiku důchodů. Potom je důležité, aby si lidé zachovali práci, je těžké zachovat práci pro starší osoby, ale máme zde i otázku participace žen. I tu lze ještě na pracovním trhu v Evropské unii zlepšit. A také celoživotní vzdělávání, které zdůrazňuje komise. Když budete eh, osoby průběžně vzdělávat, mohou také déle působit na pracovním trhu a to může kompenzovat stárnutí. Potom také věk odchodu do důchodu. Vidíte, že se to řeší v některých zemích a vede to k sociálním nepokojům. Například jsme to viděli ve Francii nebo v Řecku. Je to určité riziko, ale to opatření, které uvádí komise, další možnost je snížení důchodů, ale potom v některých členských státech Eh, se dostanete do konfrontace s cíly pro Evropu 2020 v oblasti chudoby, takže toto bych asi nedoporučoval. A potom to také můžete nechat pro ten třetí pilíř, to individuální penzijní připojištění. Ovšem tam vidíme, že lidé, kteří se dostávají do problému, si nezvládají spořit individuálně na důchod. A vidíme z analýz, že ty jiné systémy jsou výhodnější. Ponechám to na ostatních. Zda k tomu se má vyjádřit výbor pro zaměstnanost nebo my. A potom takový okrajový bod, ale který má také svoji důležitost, a to je otázka solventnosti. Já si myslím, že to je spíše pro výbor Ekon, nicméně je to důležité pro důchodový systém, protože máme například směrnici Solventnost 2, tam by měly důchody problémy, protože mají svoji specifickou strukturu. Eh, můžeme možná očekávat, že zde komise Eh, přednese nějaký svůj návrh, mohli bychom k tomu něco vypracovat, ale jenom to zde uvádím jako téma, kterému bychom se mohli věnovat. Děkuji. Děkuji za tento užitečný přehled. My bychom se dnes měli především zaměřit na to, kde můžeme přispět s přidanou hodnotou k tomuto stanovisku, protože vy eh, máte samozřejmě jenom omezenou délku tohoto příspěvku. Ty, eh, to stanovisko je samozřejmě mnohem hodnotnější, když je eh, účele, eh, účelově zaměřeno. Máme pana Engo, který je stínovým zpravodajem za EPP, e pan Gebhardt za SND, pan Kreutzmann, paní Rýle, vy budete hovořit za zelené? a já také pohovořím stručně za naší frakci. Takže e, rychlá výměna názorů, pan Engo. Děkuji, pane předsedo. Jsou tady e, dva velice důležité body, v tom s vámi souhlasím. že je potřeba vést eh, tedy detailní debatu o eh, udržitelnosti důchodů, ale toto je tedy teprve první eh, kolo výměny názorů, takže se v tomto výboru zaměříme prozatím jen na obecné záležitosti. Momentálně tedy ke dvěma bodům. Za prvé, důchody jako takové nejsou v kompetenci Evropské unie. A vzhledem k tomu nesmíme zapomínat, že pakliže parlament chce nějakým způsobem k řešení této otázky přispět, tak to rozhodně nebude tím, že se bude pouštět do samotných základů všech těch zásadních problémů, které se mohou vyskytnout v jednotlivých eh, pilířích penzijních systémů. Místo toho by parlament měl zaujmout celá zásadní stanovisko, kde bude deklarovat na nale, eh, své stanovisko k naléhavým problémům. Za prvé, na tomto kontinentu eh, má, má většina zemí reálný problém s financováním důchodovým, důchodových systémů. A všichni tím budeme trpět. To je zaviněno špatným stavem veřejných financí. A eh, také to navazuje na ustanovení eh, paktu stability. To všechno je vlastně součástí eh, osy tohoto problému. Takže je tady ten obecnější problém dát do pořádku veřejné finance. To se nám ještě zdaleka nepovedlo vzhledem k obrovské úrovni dluhu v řadě členských států Evropské unie. A mimo Eh, veřejných financí, eh, tady před námi stojí otázka téměř filozofická. Důchodové pojištění bylo vždy považováno za pojištění před rizikem, že můžeme dospět do tak vysokého věku, že nebudeme schopni pracovat. Toto riziko, které bývalo velmi nízké, se stalo téměř normou. To znamená, že ze statistického hlediska eh, za to, že skoro každý člověk stráví čtvrtstoletí eh, v důchodovém věku, bude eh, jevem zcela běžným. a my samozřejmě mm, chceme se toho práva odejít do důchodu ujmout co nejdříve. Ale to představuje břemeno pro nejmladší členy naší společnosti a tento problém je třeba nějakým způsobem řešit. Eh, důchodový věk bude představovat stále delší období eh, věku evropských eh, občanů. Více let eh, trávíme vzděláváním, pak nastoupí období aktivní kariéry a potom zase stále se prodlužující období věku důchodu. Takže tím se statisticky zkracuje to období, které strávíme prací a parlament by měl zaujmout stanovisko k problémům, které z toho vyplývají. Je potřeba nějakým způsobem přizpůsobit ty důchodové pilíře této situaci, ale nevím, jestli eh, my eh, vlastně máme kompetenci o těchto detailech zde hovořit. Děkuji. Děkuji, paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. I já se chci vyjádřit eh, k této otázce. Já chci omluvit za našeho vedoucího, který se zdržel v Paříži na důležitém zasedání já se pokusím jej eh, nějak důstojně zastoupit. Pan De Jong tady položil několik otázek. O čem vlastně zde máme hovořit ve výboru MKO? To je asi eh, jedna z těch nejtěžších otázek, na kterou hledáme odpovědět, protože vlastně všechny otázky, které se točí kolem důchodů a penzí, eh, mají něco společného s vnitřním eh, trhem a s ochranou spotřebitelů. Ochrana spotřebitelů, tam patří i život eh, starších lidí. Takže těžko vyloučit něco, co by nespadalo do naší kompetence, protože to všechno je s tím spojeno. O co tedy tady běží? Za prvé jde o důchody a jak vlastně se důchody vytvářejí a e, vypočítávají. S tím nemůžeme my v Evropě nic dělat, to spadá do kompetence členských států. A je ale stále více lidí v Evropské unii, které si, kteří se pohybují a to si přejeme. A pak vyvstává otázka, jak se budou s nimi pohybovat ty názory tedy na důchod a na penze v té dnešní společnosti a jakým způsobem mohou tedy plně nárokovat eh, si eh, tedy ty oprávněné nároky tito lidé, kteří jsou v pohybu. S tím jsou eh, souvisí i otázka vdovských a vdoveckých důchodů a stále také za námi chodí lidé, kteří třeba přišli o nárok na důchod, protože se vdali za, nebo oženili za hranice svého státu a tam už nějak eh, nemají nárok na eh, tyto penze. Takže to jsou všechno otázky, o kterých bychom společně měli hovořit. Jakým způsobem zajistit, aby se tyto problémy vyřešily. Ale když eh, se podívám na zelenou knihu Evropské komise, tak tam se o těchto otázkách vlastně vůbec správně nejedná. V té zelené knize se jedná o ideologické otázce. Podle tématu, že tady prostě došlo k e, demografickému vývoji a tady je potřeba e, přijít s takovou odpovědí, že lidé musí prostě e, déle pracovat, aby ty důchody byly ufinancovatelné. Ale to je zcela chybná odpověď. Takovou odpověď na tuto otázku Eh, nabídnout nemůžeme. Když se podíváme, kdy vlastně eh, lidé odcházejí do eh, důchodu, často je to pod tedy hranici 60 let. Ne tedy v 70 letech, jak to navrhuje komise ve své zelené knize. To není správná odpověď. My se musíme zamyslet, jak eventuálně změnit systémy eh, důchodů, jak třeba eh, změnit eh, financování důchodového systému, možná třeba pomocí daňových nástrojů, jak tedy zabezpečit to, aby ta změněná společnost, níž žijeme, která bude stárnout, jakým způsobem tam ty otázky řešit než jenom, abych, abychom vždy jenom to řešili oddalováním odchodu do důchodu, abychom posléze nechtěli po lidech, eh, aby odcházeli do důchodu v 80 letech. To by opravdu bylo trošku zvláštní. Takže my se musíme zamyslet, jak přijít na odpovědi, které by byly smysluplné, které by odpovídaly realitě života lidí a které by nebyly jenom teoretickými odpověďmi. na druhé straně. Musíme debatovat i o tom, teď jsem se trošinku ztratila, omlouvá se řečnice, musíme si se zamyslet nad tím, jak v tom světě práce má se zajistit tady systém financování. Já se vyznám eh, v tom německém systému lépe než v jiných, ale ten německý systém je dost specifický. Když se podíváme tedy eh, na eh, důchodové systémy Eh, lidí, kteří eh, mají eh, svobodná povolání, kde nejsou vytvářeny rezervy, když vidím, že stát vlastně také nevytváří rezervy i ani pro své zaměstnance, tak se zamýšlím, že před otázkami financování musíme zodpovědět ještě na jiné otázky předtím, než se obrátíme tady prostě na lidi a budeme po nich chtít, aby odcházeli později do důchodu. Takže to bychom si na evropské úrovni tuto otázku mohli položit, jakým způsobem tedy eh, přimět členské státy ke změně eh, financování eh, důchodových systémů, aby to nešlo na úkor pracujících. Jak může celá společnost přispět k tomu, aby to financování důchodu bylo skutečně možné. Já jsem se asi trochu vzdálila panu Enklovi. On eh, začal tím, že je potřeba ty otázky zúžit. Já jsem naopak eh, šla opačným směrem. Ale je mi jasné, že tyto otázky je potřeba řešit i z globálního pohledu proto jsem také poněkud překvapená, že výbor Libe zde není, aby tuto otázku řešil z hlediska občanských práv. My z našeho hlediska eh, výboru pro ochranu spotřebitelů a vnitřní obchod se musíme těmto otázkám intenzivně věnovat, zamyslet se nad tím, jak zabezpečit, aby lidé mohli ve stáří žít důstojně a aby mohla tedy, eh, aby mohla ta veřejná sféra eh, poskytovat lidem eh, služby také na důstojné úrovni. Děkuji. Uh, I'm going with, the, uh, with your permission. Pokud dovolíte, dámy a pánové, tak teď vystoupím já, protože za chvíli budu muset odejít a předsedat meziparlamentní schůzi, která se týká vnitřního trhu. Poprosím paní kolegy Konstantin, pana kolegu Konstantinidise, který je tady, myslím, služebně nejstarším, aby předsedal za mě, když budu muset odejít. Pokud tedy dovolíte, tak než odejdu, tak jako stínový zpravodaj za svou skupinu bych řekl pár věcí. Takže klidně můžete tady za mnou přijít nahoru, pane kolego, a potom už můžete začít předsedat po mně. Pokud chcete, tak dole v A001 probíhá zasedání, meziparlament, meziparlamentní zasedání o doplňování vnitřního trhu. Já tedy budu předsedat spolu se zástupce maďarského parlamentu. Než tedy odejdu, tak pouze pár připomínek. Myslím, že paní Gebhardt má pravdu, když říká, že to jsou všechno otázky, které mají dopad na vnitřní trh. Nezapomínejme ale na to, že my můžeme přispět svou trochou do díla. Můžeme poskytnout přidanou hodnotu. Náš výbor má velký zájem o vzájemné uznávání profesních kvalifikací a to je pochopitelně propojeno i s otázkou touhy a ochoty lidí vybírat si potom své nároky třeba v jiné zemi. Může se stát, že jim v tom bude bránit právě penze. Protože pokud by odešli z nějakého národního programu předčasně, tak by nebyli schopni si převést tato práva a následně by to penalizovalo. A mně připadne, že v tomto tkví opravdu legitimní zájem vylepšit fungování vnitřního trhu. A je potřeba na to dávat pozor. Komise už pracuje na jedné otázce, která vyplývá z dokumentu o inovační unii. Jde nám totiž o to, aby vysokoškolští odborní pracovníci mohli přecházet z jedné země do druhé, aby se maximálně využili jejich schopnosti a dovednosti. Takže by měli být schopni jít z jednoho projektu za druhým, z jednoho státu do druhého. Nicméně v některých členských státech jim právě v tom brání penzijní systém a nemáme dostatečně mobilní lidi v oblasti, kde je to opravdu nezbytné. Takže tady si myslím, že bychom se na to měli soustředit, protože je to opravdu důležitý aspekt. Potom ještě další věc. Důchody jsou těžko srozumitelným tématem pro spotřebitele, především z hlediska složité právní úpravy. Možná, že s tím máte také zkušenosti. Eh, já vím, že já tady rozhodně nejsem nejstarší, ale musím říci, že pořád řeším otázku svého důchodu na základě svého předchozího a stávajícího zaměstnání. A musím říci, že sám dost těžko rozumím systému, který platí v mé vlastní zemi a potřebuji jaksi poradce k tomuto. A přitom to jsou opravdu strašně důležité věci. Rozhodnutí, která činíme dnes, mohou mít velmi závažné dopady na to, jaký budeme pobírat za 20 nebo za 30 let důchod. Já vím, že co se týče spotřebitelských úvěrů, tak tam jsme udělali hodně práce v tom smyslu, že nezávislé informace jsou k dispozici a že lidé následně budou schopni splácet tyto úvěry. Ale tento dokument komise si myslím, že nám dává možnost vytvořit opravdu jednotný trh v důchodové oblasti. To jde ruku v ruce s řadou aspektů důležitých pro spotřebitele. Pane Dione, já si myslím, že přidanou hodnotou tohoto výboru, především k práci výboru ekonie je zabývat se tím, jak zvládat celý proces. Především z pohledu jasných informací, a jasně standardizovaných informací o penzijních systémech. Už jsme to dělali v oblasti timesharu a v oblasti um, spotřebitelských úvěrů, udělejme to i tady. Teď, co se týče samého fungování penzijních fondů a likvidity, tak pochopitelně to je otázka, které by se měli zhostit především kolegové z Ekonu, byť si uvědomují, že tady jsou určité uh, aspekty týkající se vnitřního trhu, ale já si myslím, už vyjmenoval oblasti, ke kterým by mohl náš výbor a měl náš výbor přispět a budu se na tento příspěvek těšit. Děkuji, teď předám slovo kolegovi, který bude předsedat zbytku této schůze a také uzavře tuto diskusi. Klidně si přesedněte tady do předsednické židle. Speaker Mr. Kreutzmann. Nejprve pan Kreutzmann, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Zelená kniha Evropské komise na téma udržitelné a spolehlivé důchodové systémy eh, je jistě v mnoha věcech výstižná. Máme zde tři pilíře systému a musíme si rozmyslet, co dělat. Máme důchodové systémy v jednotlivých zemích a tam jsou nejrůznější systémy financování. Například u nás e, v Německu e, do nich platí zaměstnavatelé i zaměstnanci. Jiné země například platí důchody z daní. Je otázka, zda zde můžeme něco sjednotit a zda to vůbec chceme. Co se týče soukromého důchodového připojištění, k tomu nemáme my co říci. Existuje řada různých nabídek, na které je možné reflektovat nebo ne. Pan de Jong nás požádal, abychom dali nějaké podněty, tak zajímavé by byla otázka zaměstnaneckého penzijního pojištění, protože to jsou systémy zaměstnavatele, a nejsou to obchodu, eh, produkty obchodovatelné na volném trhu. Je to specifická nabídka zaměstnavatele, kterou poskytuje zaměstnancům, a, kteří jsou zapojeni do nejrůznějších organizačních složek. Ze zákonu E, potom zaměstnavatel zodpovídá vůči e, zaměstnavatel zodpovídá vůči zaměstnanci. Řízení zaměstnaneckého penzijního systému nefunguje přeshraničním způsobem a to je důležité si připomenout, když zde budeme chtít změny jednotné podmínky v Evropě pro finanční produkty a zaměstnanecké produkty v oblasti důchodového pojištění tedy nepotřebujeme, ani nejsou smysluplné, spíše hrozí eh, regulace jednotlivých pilířů důchodových systémů na evropské úrovni, když na státní úrovni jsou ty tři systémy důchodů regulované různě a to by mohlo státní systémy ohrozit. Další regulace důchodového systému v EU, například eh, zvýšení požadavky na vlastní kapitál nebo strategie investování by byly přílišnou eh, zatíž, přílišným zatížením aktérů a ohrozilo by to jejich cíle. Pokud bychom zvýšili požadavky na vlastní kapitál, tak je zde riziko, že ti, kdo provádějí kofinancování v oblasti důchodových systémů, s tím přestanou a to by bylo kontraproduktivní. Když si vezmeme, že zaměstnanecké systémy penzijního pojištění jsou významným pilířem, tak nesmíme je přílišně zatížit a nesmíme zatížit příliš ty, kdo eh, tento systém financují. Musíme zde tedy postupovat citlivě. Také musíme zohlednit princip subsidiarity. Už jsem o tom hovořil. Máme zde nejrůznější struktury. A pokud právě v oblasti důchodových systémů a zaměstnaneckého pojištění, tak zde je to financování většinou kapitálově kryté. Obecně na základě demografického vývoje se navyšuje věk odchodu do důchodu a máme zde průběžný systém financování. Všem ti, kdo to dnes financují, ubývají a zvyšuje se e, bohu díky očekávaná délka života. Nicméně vzniká nerovnováha, kterou se snažíme řešit tím, že se posouvá věk odchodu do důchodu. Nevím, zda je to úplně to nejinteligentnější řešení, ale to je to, co všechny napadá. Vidíme to potom ve Francii, vidíme to v Německu, co se z toho děje. A hledají se řešení, jak e, vyřešit nerovnováhu průběžného financování. Proto to třetí, ten třetí pilíř zaměstnaneckého důchodového pojištění bychom neměli evropskou legislativou ohrozit a měli bychom k tomuto tématu přistupovat velmi citlivě. Děkuji. Thank you, Mr. Kreutzmann, and, uh... Děkuji, pane Kreuzmane. A nyní paní Takovou drobnou ironickou poznámku. Ve skutečnosti tento podnět o stáří e, vlastně e, v návaznosti na důchod a jak se zachází se zaměstnanci, nevy, ne, nevy, ne, nevyplývá z toho, jakým způsobem bychom si z toho měli vzít něco rozumného. Ale po tom všem, co jsem teď vyslechla, bych ráda zpravodaj poradila v návaznosti, co řekl pan Habršen a také paní Gebhardtová, ale se zaměřila na dvě témata. To eh, jedno eh, téma je tady si moci vlastně ty důchodové, trans, jako přenositelnost důchodů, převod důchodů a eh, za druhé otázka transparentnosti. tím bychom velmi posloužili všem občanům, kdybychom v této oblasti eh, posílili transparentnost. A nemyslím, že bychom tady eh, nějakým způsobem potírali princip subsidiarity. Myslím, že by to bylo eh, akceptovatelné. A co se týče otázky, kterým se, kterou se zabývá výbor ECO, kterou se my zabývat nebudeme, to je eh, tedy eh, převoditelnost nároků. I have one more speech. Děkuji ještě jeden řečník, pan Živa a pak dám slovo pan Dionovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zaznělo tady opravdu hodně věcí. Rád bych jenom připomenul, co už jsme říkali, že důchodová politika je především politikou členských států. A chceme-li tedy pracovat na této problematice, tak na toto nesmíme zapomenout. Jenom čtyři rychlé připomínky. Systém musí být transparentní a musí být komplexní. To už říkali někteří, je to opravdu zásadní otázka a navíc je to i určitý demokratický prvek tohoto systému. Pokud systému nerozumíme, tak ho nemůžeme pořádně využít. To je první věc. Za druhé, nemůžeme lhát. Ani tím, že něco neřekneme. V tuto chvíli, ať už jsou organizovány důchodové systémy jakkoliv, tak se dostali do velmi prekérní finanční situace. To je třeba říct na tvrdo. Nemají příliš mnoho možností. Důchodci buď to budou pracovat déle, anebo budou pobírat menší důchody, ať už bude ten systém jakýkoliv, anebo budou muset daleko více posílit systém, ze kterého se bude platit jejich důchod. Ať už eh, to je příspěvky nebo jinak. Paní Gebhardt, soustředit se pouze na důchodový věk, já vím, že lidi to zajímá, v tom máte pravdu, ale Na druhou stranu jde o to, že jsou důležité a legitimní všechny tři páky. Máme jich k dispozici pouze tři, čtvrtá není. Za druhé, tato reforma by měla být spravedlivá mezi generacemi. Nejde chtít jenom po generaci, která teď bude platit více, aby potom dostala méně. A je třeba zabránit tomu, aby eh, se, aby se nezohledňovala vážnost nebo těžkost práce našeho zaměstnání. Pokud se systém, ať už je jakýkoliv, nebude adaptovat, tak zbankrotuje. I když bychom odkazovali k doplňkovým systémům. Doplňkové systémy jsou také nezbytné, ale pakliže nevyřešíme základní důchodové otázky toho solidárního systému, ať už bude fungovat jakkoliv, tak to nebude fungovat. Pouze ti, kteří budou více platit, budou více dostávat. Jeden politik řekl, že důchod je majetkem chudých. A myslím si, že v tom je velká pravda. Je ale potřeba se postarat o to, aby ti nejchudší nepřicházeli o toto právo a musí se proto přizpůsobit důchodový systém. Děkuji. And now Mr. please, to... Děkuji. Pan Dion, prosím, na konec této diskuse. Děkuji, pane předsedo. Vystoupím jenom velmi stručně. Myslím si, že z této diskuse jasně vyplynulo, co může očekávat výbor pro zaměstnanost. Jak jste si možná všimli během úvodního vystoupení, tak souhlasím s těmi, kteří říkají, že bychom se měli soustředit na své aspekty, tedy aspekty vnitřního trhu. To říkal Malcolm Harbour a kolegyně Rule, kteří navíc zmínili řadu aktuálních otázek, které si myslím, že je potřeba podtrhnout. Ta dnešní rozprava týkající se věku a stárnutí a odchodu do důchodu a obecně penzijními právy pochopitelně patří do tohoto výboru. A to je potřeba jasně říct na samý začátek. Já mám na to všechno poměrně výrazné názory které jsem třeba tady nezmínil, protože mám pocit, že o nich bude více diskutovat výbor pro zaměstnanost. Já bych se tedy soustředil na přenositelnost, což je jasně aspekt vnitřního trhu. Co se transparentnosti týče, tak bych se chtěl soustředit na otázku práv spotřebitelů a také bych rád, abychom se obecně zamysleli nad kontextem, širším kontextem, do kterého je potřeba zasadit tuto práci. Je to krátké stanovisko, do kterého pochopitelně se všichni můžeme snažit něco přidávat, ale myslím, že hlavní věci zazněly už tady. Zamýšlejme se také na důchodový systém jako nad trhem a jak bude jako trh fungovat v Evropské unii. A zeptejme se komise na to, jaké leží třetímu pilíři překážky na cestě. To jsou tedy moje první připomínky s tím, že pochopitelně budu v kontaktu se stínovými zpravodaji, tak abychom eh, to dopracovali jaksi do podoby stanoviska výboru IMCO. Děkuji mnohokrát, pane De Jongu, děkuji také všem, kteří vystoupili. Dalším bodem na pořadu jednání je různé. Máte prosím někdo něco do různého? Pakliže ne, tak vám pouze oznámím, že se znova setkáme zítra v 15 hodin na Fóru pro jednotný trh. Děkuji.